We are just checking whether the commission is here for the first agenda point and there are... Jenom jestli je tady komise pro první bod programu. Ano, je tady, takže začneme, protože dnes nás čeká... No, dnes nás čeká eh, program, přijetí programu. Jak víte, tak eh, Eh, pokud je o zprávu o delegaci do Washingtonu, to bylo odsunuto na další schůzi. Kirchhoffova zpráva o eh, PNR, to, bylo, to bude projednáno o 11.30 a řecký minister pro ochranu občanů, pan Chryso Choidis, přijde odpoledne, aby nám řekl, jaká je situace v Řecku, pokud jde o mm, azyl <clears throat> migrace na hranicích a přijde v 15 hodin, tedy budeme s ním jednat od 15 do 16 a zpráva Europolu, tu si vyslechneme po hlasování dnes odpoledne, to znamená <clears throat> od 15, pardon, od 17.30 do 18.30, pokud nejsou námitky, tak program se považovat za odsouhlasený. And there are two uh, or three. Máme dvě dva nebo tři oznámení. Koordinátoři eh, doporučili na minulém zasedání, tedy konkrétně paní Mak, tedy doporučili, že aby paní Makovej byla zpravodajkou eh, pro eh, postupy zmrazování a konfiskace v Evropské unii a pan Ducas ze sociálních demokratů bude zpravodajem pro, och, pro směrnici o ochraně údajů po dlouhé diskuzi. Pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme schválit tato doporučení. Víte, že hlasovat budeme dnes odpoledne od 4 do 5.30. Takže eh, myslete na to, abyste sebou měli hlasovací karty. Potom ještě jedno oznámení. Poslední, na posledním plenárním zasedání eh, bylo oznámeno, že 12 pozorovatelů z Chorvatska eh, se k nám eh, připojuje. Paní Ingrid Antičevič Morinovič bude tou pozorovatelkou, která bude zastupovat Chorvatsko v našem výboru. Nevím, jestli je mezi námi a zdá se, že v tuto chvíli tady není, ale mm, budeme je tady mít. Dobře, takže můžeme rovnou začít s pořadem jednání, s bodem 3. A zde jde o konzulární ochranu občanů Unie v zahraničí. Spravodajkou je paní Edith Bauer a pokud vím, tak komise je tady také zastoupená. Máme tady eh, jejího zástupce a mohli bychom tedy začít prezentací komise a potom eh, vyzvu paní Bauer, aby po komisi eh, představila své stanovisko. Máte slovo. Eh, chtěl bych požádat, jste mě zapsali jakožto řečníka, tedy že chci vystoupit, protože budu muset brzy odejít. Dobře, Dobře, můžeme tedy začít prezentací komise, ale v tuto chvíli nevidím, kde komise sedí. Už vás vidím dobře, takže máte slovo. Děkuji za to, že jste mě pozvali, abych prezentoval náš návrh pro konzulární ochranu občanů Unie v zahraničí. Význam konzulární ochrany eh, se ozřejmil eh, v rámci krizí, jako například eh, v Syrii, V Libii bylo asi 6 tisíc občanů Evropské unie, když propukla krize, ale když se stanou i takové situace, jako že občan ztratí pas, tak je velice důležité nabídnout konzulární ochranu. Evropští občané eh, ve státě Evropské unie, kde tento stát nemá svůj konzulát eh, v dané zemi, může se obrátit na jiný konzulát jiného členského státu a ten musí poskytnout pomoc tato právo na nediskriminační mm, podporu je zakotveno ve smlouvách a je to také v chartě základních práv Evropské unie. Toto právo ovšem musí eh, být konkrétně vymezeno. Díky Lisabonské smlouvě bylo možné navrhnout tuto směrnici o konzulární spolupráci. Směrnice také reaguje na výzvu Evropského parlamentu posílit konzulární ochranu eh, a eh, přijmout závazná pravidla, jakmile Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Chtěl bych tedy stručně pohovořit o obsahu této směrnice směrnice. Směrnice vytváří stabilní eh, rámec pro spolupráci mezi eh, konzulárními orgány jsou tady koncepty, které pomáhají konzulárním úřadům a také občanům v nouzi. Například se občané mohou obrátit na konzulární úřad jiného členského státu, pokud se nemohou obrátit na svůj vlastní konzulární eh, úřad eh, a eh, přicestovat zpět během jednoho dne. Například pokud jde o Čínu, tak tam se mohou obrátit na jiný konzulární úřad a to jim ušetří dlouhé cestování. Členský stát by měl eh, poskytnout pomoc také eh, rodinným eh, příslušníkům příslušného občana. V krizových situacích návrh dobře navazuje na současnou reformu ochranných mechanismů v civilní oblasti, kde Směrnice také poskytuje eh, pravidla eh, pro eh, tzv. lead state a koordinovanou akci členských států, kde je potřeba se postarat o evropské občany. Delegace na, tedy koordinují tyto věci a jsou zahrnuty do přípravy na krize, do, tedy do ošetření krizové připravenosti. Myslíme si, že toto je velice dobré v neposlední řadě směrnice také e, podporuje e, úhrady a zlepšuje sdílení břemena mezi členskými státy, zejména pro, pokud jde o krizové situace, tak současná pravidla pro e, úhrady jsou významně zjednodušená, využívají se synergie a zlepšuje se spolupráce a je možné tímto způsobem velmi uspořit náklady. Tato směrnice se tedy zaměřuje na solidaritu a akci v rámci Evropské unie, e, podporu pro občany bez ohledu na jejich státní příslušnost. A my doufáme, že výbor Libe tuto důležitou iniciativu e, podpoří. Děkuji vám za tuto prezentaci a nyní bych ráda dala slovo paní Edith Bauer. Máte slovo. Děkuji. Děkuji vám e, velmi také za prezentaci komise. Myslím si, že to je další krok, jak posílit občanství a donívám se, že Tímto způsobem bychom mohli dobře naplnit článek 23 Lisabonské smlouvy a také bychom tím mohli naplnit cíle štokholmského programu. V této oblasti máme každý eh, rok nejrůznější úmluvy, máme nejrůznější rozhodnutí a já mám pocit, že některé věci by se měly více vyjasnit v souvislosti eh, s konzultacemi, tedy poté, co budou provedeny konzultace na této eh, otázce, v této otázce. Měli bychom například vyjasnit, jaká je skutečná přidaná hodnota ve srovnání s rozhodnutím Rady 503 z roku 95 a měli bychom vyjasnit, jak toto je v souladu s články 36 a 37 Vídeňské dohody, pokud jde o rodinné příslušníky eh, státních příslušníků třetích zemí. A pokud jde o finanční postupy a sdílení břemenem, tak bychom měli objasnit, jakým způsobem je třeba postupovat nebo sladit různé postupy členských států, protože konzulární podpora v některých členských státech je bezplatná a v jiných členských státech je naopak spoplatněna. Takže se donívám, že jsou tady některé praktické věci, které by měly být eh, jasně vymezeny v našich eh, rozprávách. A doufám, že se na tom dohodnou především velké státy, protože, abych byla upřímná, největší břemeno ponesou oni. Protože když si uvědomíme, že pouze tři země na celém světě, nebo pouze tři země mají eh, zastoupení ve všech eh, státech, tak, eh, myslím, tak je zřejmé, že to největší břemeno bude na velkých státech. Eh, opravdu ty velké země budou nést to největší břemeno. Děkuji. Děkuji. A nyní bych ráda dala slovo stínovým zpravodajům nebo těm, eh, kteří by chtěli vyjádřit nějaké otázky. Eh, Louis Michel je první, takže prosím, vemte si slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat komisi za to, že odprezentovala eh, tento návrh eh, směrnice. Ta směrnice je opravdu velice důležitá pro občany Evropské unie, kteří žijí mimo Evropskou unii. Tak jak připomíná návrh směrnice, tak současné právo občanů mm, nebo to budoucí bude tak, že budou mít eh, občané třetích zemí stejný eh, nárok jako občané Evropské unie. Musíme uznat, že ustanovení rozhodnutí 95 553 eh, v tuto chvíli, tedy to je to platné, Eh, ale nestará se tam o některé aspekty, řeší pouze některé a teď je na čase eh, toto ustanovení nahradit. Každá krize eh, znovu přináší diskuzi o problematice evropských konzulátů, taková krize jako v roce 2004 tsunami nebo v Hezbollah a Libanon, potom také zemětřesení na Haiti v Chile a potom také výbuch islandské sopky. To všechno ukázalo, že je nutné efektivně eh, tady spolupracovat a sdílet břemeno mezi členskými státy. Jsou tady v návrhu eh, určitá řešení pro to, oč usiluje Evropský parlament, evropští občané, především také pokud jde o příslušníky třetích zemí. Já eh, vítám rozšíření působnosti na rodinné příslušníky, eh, kteří jsou příslušníky třetích zemí a je dobré, co je tady řešeno o místním plánu. Ovšem, přál bych si, položit komisi určité otázky, pokud jde o praktické provádění eh, tohoto návrhu a pokud jde o praktickou proveditelnost, proveditelnost této směrnice v praxi. Návrh uvádí, že velvyslanectví a konzuláty členských států budou zajišťovat ochranu občanům eh, těm, kteří vlastně nemají vlastní konzulát, jako kdyby to byli jejich vlastní občané. A má otázka z ní, jestli existují nebo jestli plánujete nějaké nástroje, aby bylo zanalizováno, zda je to opravdu dobře dodržováno, když dojde k nějaké obrovské eh, krizi a dojde k velkému přílivu e, žadatelů e, na konzulátu a jestli takový stát potom nedá přednost svým vlastním občanům. Je tady nějaká možnost e, odvolání se pro občany, pokud některý konzulát nerespektuje jejich nároky na podporu. V počenských státech se požaduje, aby začali provádět tuto směrnici bez jakékoliv diskriminace, tak jak je to v souladu s článkem 21 Charty základních práv Eh, třeba bez ohledu na sexuální diskriminaci. Například eh, když někdo, některý členský stát uznává svazek dvou osob stejného pohlaví, může toto být eh, předmět diskriminace rodinných příslušníků? To jsou mé poznámky a předložím k tomu také Eh, další podněty. Dobře, děkuji, to jsou důležité otázky, budeme bez pochyby mít eh, odpovědi a slovo má nyní paní Ždanoka. Děkuji. Velmi děkujeme komisi za to, že předložila tuto iniciativu a taková směrnice je potřebná Především eh, s ohledem na události, které tady zmínil pan Michel i paní Edith Bauer. Samozřejmě vítáme tento návrh a já souhlasím s tím, eh, že finanční ustanovení musí být vyjasněna. A potom mám také otázku na komisi. My eh, Víme, že někde existují společné konzuláty některých členských zemí ve třetích zemích. Mě by zajímalo, jak v takové situaci postupovat. Tady potřebujeme, aby to bylo jasně vymezeno. Potom mám otázku k působnosti Eh, této směrnice. Už jsme hovořili, že se to bude eh, vztahovat vedle občanů i na rodinné příslušníky. A já tady sdílím také obavu pana Michela pro některé případy. Ale eh, pokud se podíváme na působnost těch, kteří jsou o pokryti eh, nařízením 539. Eh, ti, eh, kteří volně cestují podle tohoto nařízení, to je pouze jedna kategorie, ale pak existuje ještě nějaká další eh, kategorie, která není ošetřena v návrhu. Jsou to uprchlíci, jsou to lidé, eh, kteří nemají žádné občanství žádného státu, mají pasport, který vydá jeden z členských států To se, to se týká například i lotyšských a estonských občanů. Počet takových občanů je poměrně vysoký. Eh, je to více než 15 eh, obyvatelstva. A já si tedy kladu otázku, jestli je to pouze nedorozumění, anebo jestli komise má nějaké uh, nějaký zvláštní důvod, proč tyto osoby nechce zahrnout do tohoto návrhu. Děkuji vám. Eh, ano, děkuji vám eh, za otázky především k působnosti tohoto návrhu a dále má slovo pan Bronx. Hm, dobře, já jsem si přečetl tuto zprávu poměrně pečlivě a můžu být poměrně pozitivní eh, k tomuto konkrétnímu evropskému projektu. Já doufám, že, to vás, že vás to příliš nešokuje. Ale nemyslím si, že koncept evropského občanství eh, by měl existovat eh, předtím, než evropské občanství eh, bylo eh, zřízeno masterskou smlouvou nebo bylo zmíněno touto smlouvou. Ehm, jsou tady země ehm, také jako Švýcarsko a Norsko a pak jsou tady jiné jako Austrálie a Nový Zéland a jsem si jist, že předtím, než se objevil pojem evropského občanství, tak by velvyslanectví otevřeli své dveře lidí v nouzi, lidem v nouzi a Um, pomohli jim. Já doufám, že ve vyslanectví by pomohli těmto lidem v nouzi, aniž by zkoumali, z jaké země mají pas. Slyšeli jsme eh, tady také to kouzelné slůvko uprchlík a žadatel o azyl. A já se obávám, že hrozí, že pokud to spojíme s povinností eh, aby ambasády pomáhaly, tak bohužel eh, možná eh, se dvakrát zamyslí nad tím, než eh, opravdu budou lidem pomoc poskytovat. Děkuji. Já nevím, kdo by se chtěl vyjádřit. V tuto chvíli nikoho nevidím a předtím, než vrátím slovo komisi, a paní zpravodajce, eh, tak stínová zpravodajka eh, sociálních demokratů mě požádala, abych tu za ní eh, promluvila a abych vám sdělila její stanovisko. Plně podporuje obecné cíle této směrnice, tak, protože se zde vyjasňují postupy, Eh, jak umožnit evropským občanům, aby využívali svá základní práva. Může to eh, přispět také k posílení identity, eh, občanství, tedy identifikace s Evropskou unii. A jde také o členské státy, které, o občany členských států, které nemají své konzuláty v zahraničí vítá toto ustanovení, tento návrh, který e, umožní zahrnout také rodinné příslušníky a e, partnery kteří jsou e, příslušníky třetích zemí. Na ně se bude konzulární ochrana vztahovat také a obává se, že je tady ještě určitý prostor pro vylepšení této směrnice v této oblasti koncept a fungování takzvaného ehm, vedoucího státu musí, jsou tedy vymezeni, ale možná, že by to tam mohlo být upraveno ještě přesněji a donívá se, že výbor eh, Libem by se měl zejména věnovat doporučení Evropského parlamentu v zelené knize z roku 2007. Jde o to, zda některé podmínky v návrhu jsou eh, nebo umožňují opravdu harmonizované skutečné právo na konzulární ochranu pro evropské občany. No, k tomu bylo vyzváno v roce 2007 v jednom usnesení. Takže to bylo stanovisko stínové zpravodajky. Já bych chtěla požádat zástupce komise, pana Daniela Vola, aby odpověděl na některé otázky, které tady byly zmíněny a potom požádám také paní zpravodajku, aby se k tomu vyjádřila. Thank you. And, uh, Děkuji. Já chci poděkovat za pozitivní komentáře, které jsme slyšeli teď velice stručně. Dovolte, abych řekl, jak komise to vidí. Za prvé, ta otázka, zdali toto lze řešit před soudem nebo ne. Jak komise nastínila ve svém sdělení z března článek 23, má přímou použitelnost, to znamená vlastně i dnes již eh, záležitosti spadající pod konsulární ochranu lze řešit eh, před Evropským soudním dvorem, alespoň teoreticky. A mm, komise chce zajistit i dostatečné evakuační kapacity, tak aby bylo možné evakuovat všechny občany. Zatím jsme nezaznamenali, že by <clears throat> někde něco chybělo. A pokud je o sexuální orientaci a rodinné příslušníky, zde vás chci odkázat na úvodní ustanovení 9 směrnice, které se odkazuje e, na e, směrnici z roku 2438, kde e, říká, že je třeba se inspirovat články 2 a 3 směrnice, pokud je o definici rodinných příslušníků, včetně tedy osob stejného pohlaví. A potom Eh, sdílení břemena. Článek 2.4 eh, stanovuje, že mm, zde mu mohou existovat eh, různá bilaterální ujednání mezi členskými státy, třeba jeden členský stát třeba bude mm, se postará o určité tedy eh, osoby nějakých eh, tedy mm, občany jednoho státu nebo několika států, ten eh, druhý tedy zase občany jiných států, takže lze, mohou se takto domluvit. Nyní diskutujeme o tom, zda je to dostačující, či nikoliv. Uvidíme. A pokud je ještě o rozsah rodinných příslušníků, zdali i tam dát osoby bez státní příslušnosti, tedy další kategorie podobného druhu. Musíme respektovat stávající právní rámec, který vychází z článku 23, tedy evropské občanství eh, a samozřejmě eh, pokud jde o eh, rodinné příslušníky a mm, pokud jde osoby bez státní příslušnosti, to by se hodně rozšiřovalo. <clears throat> kdybychom tam eh, začlenili i tyto osoby, tento rozsah, tak by to eh, šlo nad rámec. <clears throat> Já myslím, že s tím parlament souhlasí. A nyní k tomu, který eh, by měl být ten hlavní stát. Takže zde my jsme, myslím, již dost pokročili pokud ještě by to bylo potřeba dále objasnit, tak rádi se budeme inspirovat vašimi náměty. Ale toto obsahuje věci, které podle nás jsou realistické, proveditelné v praxi. A poslední otázka týkající se <clears throat> těch základních práv. Článek 23 apeluje na to, že je třeba aplikovat eh, princip nediskriminovat. To znamená, je třeba zacházet se všemi stejně, bez diskriminace. A, takže zde eh, je, tedy, hm, zde je tedy právní základ pro princip nediskriminovat. Děkuji. Edit Power, prosím. Azt gondolom, hogy ezen a téren a munkadandárja még előtt. Děkuji vám. Eh, takže před námi ještě leží velký kus práce. Eh, ten eh, problém není v tom samotném principu, ale v tom uskutečnění a realizaci, protože se musí uskutečnit tyto věci v jednotlivých členských státech, kde k tomu mají různý přístup. Například se tady jedná o to, jakým způsobem můžeme zabránit tomu, aby se lidé neobraceli na konzuláty v případě, že e, tyto úkony jsou zdarma pro občany. Takže je důležité, aby to bylo v souladu s článkem, ve kterém se hovoří o tom, že rodinní příslušníci z třetích zemí nemohou očekávat e, žádnou podporu v případě, že jsou v krizové situaci či jsou zatčeni. Jsou tady prostě praktické otázky, kde si myslím, kde máme před sebou ještě mnoho práce. Například je tady potom ta otázka, jak to vypadá s různými eh, dohodami a různými právními úpravami, jakým způsobem bychom je dali do souladu. Tady si myslím, že jsou ty největší problémy. Já se samozřejmě těším na spolupráci a samozřejmě ten cíl je bez pochyby velmi dobrý. Eh, pokud jde o krizové situace a jejich zvládnutí, tak to je velký pokrok. Zde bychom měli přistoupit a nalézt eh, nová opatření Eh, zde se jedná o, o nouzové situace, nejedná se o každodenní situace, když někdo potřebuje například, aby mu byl vystaven nový pas, ale jedná se o to, když nějaký eh, stát musí přistoupit ke speciálním opatřením a když se jedná o to, aby pomohl svým občanům. Takže já se těším na dobrou budoucí spolupráci a eh, já si myslím, že nezávisle na politických skupinách to je v zájmu všech. Je důležité, abychom vyslali signál a radě a komisi. Děkuji. Uh, we move to the next. A přejdeme k dalšímu bodu programu, což je vytvoření Eurosuru, tedy Evropský systém kontroly hranic. Naším zpravodajem je Jan Mulder z ALDE, ale začneme prezentací komise. Vidím zde paní Pajk, Belindu Pajk, která zde zastupuje komisi, je přítomná. Takže nejprve bych ráda dala slovo eh, paní Pajk z komise a poté pan zpravodaj a také i rada. Rada je zde zastoupena pro tento bod, takže komise, rada a poté zpravodaj a další členové. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, dobrý den je to pro mě potěšení tady vám stručně prezentovat náš návrh, který komise předložila v prosinci 2011. Týká se to nařízení o zřízení Evropského systému kontroly hranic s kratkou Eurosur. Cílem je posílit eh, kontrolu na externích hranicích a mm, námořních hranicích. Ten návrh mm, tomu předcházely čtyři roky diskuzí s členskými státy a s příslušnými agenturami a zde vy i naleznete takové rezime různých koncepcí a e, jednání expertů, o které se opírá tento návrh a dohod, hodnocení do, dopadu nám ukazuje, že absence společné zá, společného základu pro výměnu informací, pro kontrolu hranic, především pokud jde o vnější námořní hranice a <clears throat> to mm, Znamená, že hodně případů přeshraniční kriminality není odhaleno a i to znamená, že eh, se může ještě dále zvýšit počet migrantů, kteří se dostávají přes vnější hranice, tudíž ty státy, které e, e, kontrolují vnější hranice, by měly spolupracovat, vyměňovat si informace mezi sebou i s Frontexem, tak, aby mohli zajistit prevenci nezákonné migrace a přeshraniční trestné činnosti a zároveň i zachraňovat životy migrantů. Erosur by se měl stát operativní eh, v listopadu 2013. To znamená, musíme nejprve eh, přijmout eh, předpisy a <clears throat> postupy, tak aby Eurosur mohl být operativní rychle, což znamená ale velkou výzvu pro všechny dotčené organizace, včetně parlamentu zde. Jak bude fungovat? je to vlastně centralizovaný systém všech systémů, který propojuje systémy a racionalizuje eh, činnost na úrovni národní i evropské. Cílem je, aby eh, eh, se ty informace potom zpracovávaly a vyhodnocovala se rizika. Je to tedy systém založený na spravodajských informací právě proto, protože zločinci jsou velice inovativní a jsou schopni měnit své postupy velice krátce, kdežto členské státy reagují s velkým odstupem. Proto jde o výměnu informací. Eurosur musí být multifunkčním systémem, který bude bránit nejenom nelegální migraci, ale také i přeshraniční trestné činnosti, jako je obchodování s drogami, pašování drog, kdy často se používají stejné trasy a metody. Příklad eh, třeba eh, španělská Guardia Civil eh, má co dočinění s těmi migranty, kteří se dostávají na lodích a provádí tedy záchranné akce, ale cílem často těchto migrantů a jejich pohybu je vlastně eh, eh, zajistit eh, to, aby pobřežní hlídky tedy měly hodně práce s nimi a tím se tam potom zadním jinou cestou dostanou třeba drogy, pašuje se a ono se těžko potom toto zjišťuje na otevřeném Eh, moři. Například eh, UNHCR má za to, že, že 1500 eh, lidí se utopilo v minulém roce, když se snažili dostat před Středozemní moře. A španělská Guardia Civil má za to, že je to až 6000 až 10 000 migrantů, kteří přišli o život, když se snažili dostat se na Kanárské ostrovy před pár lety. Jak jsem řekla, Eurosur má tedy skoncovat s těmito neakceptovatelnými úmrtími migrantů a Eurosor bude fungovat tak, že se bude zvyšovat eh, znalost, eh, znalosti o situaci mezi členskými státy a Frontexem a budou se i zavádět nové elementy efektivního měření. Efektivní měření znamená, že členské státy a Frontex společně budou vyhodnocovat neustále, jak spolupracovat efektivněji a takový příklad to bude znamenat, že e, ty e, bárky nebo lodě s migranty třeba na Lampeduse bude moc, možnost zjistit daleko dříve. Zlepší se výměna informací a zlepší se e, spolupráce s agenturami na úrovni evropské i národní a budou se používat nové technologie jako satelitní pořizování obrazů. A mm, samozřejmě budou i vytvořena národní koordinační centra v členských státech, která se stanou operativní ve dvou fázích. Za prvé v říjnu 2013 pro e, východní a jižní šengenskou hranici a v říjnu 2014 pro e, ostatní, tedy ty námořní hranice a pozemní hranice. Takže největší problémem je zajistit tu národní koordinaci, aby tam existovala ta centra, která si budou vyměňovat informace mezi všemi dotčenými orgány a organizacemi zodpovědnými za kontrolu hranic, což mohou být policejní orgány, celní orgány, pobřežní hlídky a tak dále. Takový příklad. <clears throat> Pro účely Eurosuru Itálie nedávno zavedla Národní koordinační centrum kde, eh, kde, se, kde se zapojují tedy policie, eh, četnictvo, námořnictvo, eh, polit, finanční policie a pobřežní hlídky. A teď Frontex a jeho role. Frontex má poskytovat služby národním koordinačním centrum a poskytovat přidanou hodnotu na evropské úrovni tím, že bude dávat dohromady různé součásti Eurosuru a bude zajišťovat i technickou administrativu sítě, bude zajišťovat zabezpečení informací e, e, na síti a tato síť se bude používat pro výměnu v reálném čase, kdy se budou vyměnit informace o incidentech, e, i zpravodajské informace, včetně analýzy transpozici informací prostřednictvím tedy eh, národních koordinačních center, které ty informace budou eh, vysílat a potom hm, zde bude Frontex, který tam bude vysílat eh, své tedy informace, evropské informace. Tedy jde o výměnu informací, ale i o sběr zpravodajských informací, o spolupráci mezi Evropským satelitním centrem a Evropskou námořní agenturou a Frontex bude poskytovat služby eh, společné aplikace a nástrojů. Tato služba například bude znamenat i ten eh, systém eh, zjišťování lodí, které se chovají nenormálně. Například dvě lodě, které se setkají na volném moři, aby si předali migranty či drogy. Třeba i bude posílat satelitní obrazy, tak aby bylo možné monitorovat pohyby a těchto plavidel a <clears throat> Samozřejmě e, e, je třeba potom ty informace použít a reagovat. Proto Frontex bude konsultovat s členskými státy a bude i e, vyhodnocovat dopady na, na tedy hranice a bude označovat různými tedy barvami podle rizika. Členské státy budou spolupracovat s Frontexem a přijmou nezbytné uh, Eh, nezbytná opatření, aby snížili rizikovost dané sekce, dané eh, hranice. Pokud je o náklady, celkové náklady pro zavedení Eurosuru na období 2011 až 2020 je asi 338 eh, milionů euro a podle nového letého finančního rámce to bude 244 milionů euro. A hlavní zdroj financování e, to je Fond pro vnější hranice, rozpočet Frontexu a budoucí Fond pro vnitřní bezpečnost. E, a samozřejmě, až budeme diskutovat o několika letém rámci, tak e, vysvětlím, jak to bude fungovat. A závěrem, jak jsem řekla, aby Eurosur mohl začít fungovat od roku 2013, tak to znamená, že členské státy a příslušné instituce budou muset se snažit a 16 eh, eh, členských států začne být operativní v říjnu 2013 a proto musí vytvořit již teď Národní koordinační centra. A eh, Frontex teď realokuje své interní zdroje na Eurosur Komise pracuje na cestovní mapě na léta 2012 až 2013, tak abychom mohli vyhodnocovat, do jaké míry i Frontex bude moci použít stávající zdroje na Eurosur a do jaké míry bude potřebovat eh, materiální a finanční a personální zdroje navíc. Děkuji. Děkuji za tento návrh, za jeho představení. Eh, je to něco, <clears throat> na co parlament apeluje, co po čem volá již dlouhou dobu od arabského jara již. Je to absolutně nutné zachraňovat životy na moři. Jsem si jistá, zdali rada je tady? Ne? Dobře. Takže bych dala slovo panu Mulderovi, aby si vzal slovo a poté, pokud rada dorazí, tak eh, také bude moci vystoupit a prezentovat své názory. Nejprve pan Mulder. Děkuji. Chtěl bych velmi uvítat tento návrh komise je velmi dobré, že budeme mít eh, Evropu bez vnitřních eh, hranic a my samozřejmě musíme také věnovat eh, díky tomu veškerou pozornost vnějším hranicím. Musíme schromáždit veškeré informace, které nám umožní odhadnout aktuální situaci na našich vnějších hranicích. Takže toto všechno je velice vítané. Princip národních koordinačních center je podle mě dobrou myšlenkou. A jediná pochybnost, kterou chovám, je, eh, že ve všech členských státech v tuto chvíli máme eh, problémy s rozpočtem, máme málo finančních prostředků. Komise říká, že něco by mělo jít také z evropských fondů, ale eh, samozřejmě ta obava tady je, co bude schopno být poskytnuto také z členských států, z jejich rozpočtů. Ehm, máme tady ehm, různé možnosti, aby nejenom ty, eh, aby ty země, které mají eh, slabiny na vnějších hranicích, aby jim mohly pomoci i ostatní členské státy, aby tady byla možná solidarita a bez komise, nebo myslím si, že je nepřijatelné, aby tolik lidí umíralo ve středním moři, ve středozemí, kvůli tomu, že se snaží dostat do Evropské unie. Musíme tomu eh, zabránit do té míry, do které to bude možné. A eh, Tady bychom tedy měli spolupracovat s středomorskými zeměmi. Ptal jsem se na to, jak to bude vypadat a bylo mi řečeno eh, od příslušného úředníka, který je zodpovědný za koordinaci ve středomorských zemích, které nejsou členy Evropské unie, že budou zkoumat, jestli eh, je to eh, dostatečné a zda bychom mohli zabránit tomu, aby tolik lidí umíralo na cestě do Evropy. Pokud jde o ochranu údajů, tak jsem eh, to pochopil tak, že návrh komise nezahrnuje příliš mnoho lidí, že tady se bude zkoumat to, co je potřeba a musíme to všechno ověřit, jestli je zajištěno to, co je potřeba a budeme mít lepší, nebo vítám, že budeme mít lepší spolupráci se všemi institucemi v Evropě, se satelitním centrem. Musíme to koordinovat, co nejvíce bude možné. Máme jednu Evropu, jedny společné externí hranice a musíme je chránit co nejlépe. V nadcházejících měsících se těsím, těším na spolupráci se všemi v tomto výboře, abychom měli co nejlepší návrh, který bude za daných okolností možný. Děkuji. A předtím, než dám slovo eh, poslancům, Chtěla bych přivítat zástupce rady, kteří právě eh, dorazili a chtěla bych vás požádat, abyste nám poskytli aktuální informace o tom, jak to s touto věcí vypadá na radě. A potom se už tady hlásí mnoho poslanců o slovo, takže slovo má pan Jeppe Winken Petersen. Doufám, že jsem to správně vyslovila. Máte slovo. Děkuji eh, za eh, vřelé uvítání a omlouvám se za to, že jsem přišel eh, s mírným spožděním. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost informovat vás o současném stavu vyjednávání na radě. Jak víte, tento návrh se v tuto chvíli eh, řeší příslušnou pracovní skupinou na radě. Daří se nám dosahovat eh, pokroku eh, v tomto technickém návrhu a očekáváme, že bude možné skončit první čtení na radě do konce tohoto předsednictví a tedy neočekáváme, že by bylo možné začít vyjednávání s parlamentem na této věci eh, dříve. Eh, bude to úkol následujících předsednictví, ale eh, mohu vás ujistit, že jsme dosáhli dobrého pokroku v této složce a to je vše, co bych vám v tuto chvíli chtěl říci a samozřejmě budu rád odpovídat na vaše otázky. Děkuji, my doufáme, že budete schopni pokročit eh, dále eh, s tímto návrhem, i když eh, potom o tom budeme ojednávat především s kyperským předsednictvím. V tuto chvíli se hlásí různí řečníci o slovo. Pan Skurila je prvním, takže máte slovo. Presidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji komisi za Eh, návrh. Je to velice úplný návrh, eh, který řeší potřeby, které my jsme sami zažili, jak určitě jste také i vy připomněla, eh, po arabském jaru. Myslím si, že jak i řekla komise, je Eh, třeba tedy mm, zlepšit výměnu informací ohledně stavu na vnějších hranicích a eh, by tedy členské státy tak i mohly zajistit prevenci nezákonné migrace a přeshraničního zločinu. Mm, k tomu prvnímu bodu, tedy co se týká těch informací o stavu na hranicích, jak i řekla, napsala komise, zde. To je docela vyčerpávající a precizní, přesné. I když možná ještě bychom mohli tam prohloubit ty další dva aspekty, a to především schopnost reagovat. Reakce, schopnost. To by bylo lepší, spe, lépe specifikovat, mm, protože kromě toho, že se zde hovoří o tom, že se musí respektovat lidská práva a že se musí zakazovat, se, se musí zakázat tedy eh, odsunout eh, z hranic ty mm, osoby, takže bylo by mm, třeba to více rozpracovat eh, a to i z pohledu prevence. Zde mm, bychom chtěli vidět, jaké bychom mohli mít efektivní nástroje pro prevenci migrace. Jak i e, řekl předřečník, určitě je i třeba dále zdůraznit e, e, nutnost spolupráce se zeměmi kolem Středozemního moře. I nedávná historie nám ukazuje, že by bylo třeba nastolit pozitivní vztahy s těmito zeměmi a tak i zabránit všem těmto jevům, E, nezákonné migrace a e, především zabránit tak organizovanému zločinu. Myslím si, že e, mm, začala, ten návrh začal dobře a určitě my zde v parlamentu to ještě můžeme v příštích týdnech rozpracovat. Děkuji, pan Enču. Děkuji. Systém Eurosur va Děkuji. Eh, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji. Domnívám se totiž, že systém Eurosur eh, pomůže dostat se k našemu cíli, tedy vytvořit si integrovanou ochranu vnějších hranic. Takže bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za tento návrh. Vítám ho. A dále bych chtěl upozornit na otázku, která je podle mého názoru důležitější než tento systém jako takový. A, a než další systémy jde o e, řízení šengenského prostoru, protože Evropská unie potřebuje skutečnou reformu řízení šengenského prostoru a Evropská unie by měla přijmout nový hodnotící mechanismus. Pokud nebudeme takový hodnotící mechanismus mít, pak systém Eurosur, který je tímto navrhován a o kterém bez pochyby budeme hlasovat a odhlasujeme ho, bude fungovat eh, problematicky, tak jak se to někde na našich hranicích děje a nebudeme potom mít žádnou možnost, jak napravit takové problémy. A proto bych chtěl ještě jednou vyzvat komisi prostřednictvím jejího zástupce, aby přiměřeným způsobem ošetřila tento problém, aby ho vyřešila, problém ochrany vnějších hranic a aby brali vážně hlas Evropského parlamentu, tak abychom opravdu mohli eh, vyjednávat o balíčku reformy šengenského prostoru. Pokud jde o Eurosur, tak se donívám, že návrh komise je dobrý, kráčí správným směrem a chtěl bych eh, komisi položit dvě otázky. První otázka. Eh, hranice budou rozděleny do úseků Eh, s různou rizikovostí a finanční stroje samozřejmě také nejsou stejné. A mě by zajímalo, co se bude dít v riziko, pardon, v takovém úsoku, kde bude nižší riziko a náhle se tam objeví nějaké nečekané události. Jakým způsobem na to budou moci členské státy anebo Frontex reagovat? Dále by mě zajímalo, jestli by komise nemohla vyjasnit něco k článku 21, ve kterém se stanoví, že národní koordinační centra budou vytvářena k různým eh, datům pro eh, státy eh, jihu, západu Evropy. Mě by zajímalo, proč není možné tato centra zřídit současně, ve stejnou chvíli na všech vnějších hranicích Evropské unie. Děkuji. Eh, další řečnící má paní Het. Další řečnící je paní Het. Děkuji za tyto informace ohledně Eurosur. Eh, samozřejmě je potřeba nalézt řešení, eh, pokud jde o problémy na vnějších hranicích. Ale já mám určité obavy, pokud jde o otázku subsidiarity. Já si myslím, že návrh komise je dosti vágní a není precizní. O, pokud jde o otázku toho v případě, že e, členské státy nebudou moci dosáhnout těchto cílů. V tomto případě je návrh nepřesný. Pokud je o rozdělení zdrojů členských států, tak to znamená, že pokud je o pravomoc Frontexu, takže tyto pravomoce budou posíleny. A s tím nesouhlasíme, protože je zde důležitá otázka subsidiarity. Samozřejmě, že musíme najít řešení, společná řešení, ale je důležité si stanovit, jakým způsobem. Členské státy mají tedy tady důležité problémy se subsidiaritou. Ehm, předtím, než komise odpoví na otázky, dostane slovo ještě pan Albrecht a potom máme ještě šest dalších řečníků, takže slovo má pan Albrecht. Vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel náš stínový zpravodaj zde nemůže být přítomen, ale my jakožto zelení máme několik otevřených otázek, pokud je o návrh nařízení ohledně Eurosuru. Mnoho bodů, které zde přednesl zpravodaj, tak my to chápeme jako, že to je důležité. My jakožto ale Evropský parlament máme vždycky otázky ohledně lidských eh, práv eh, uprchlíků, pokud je o vnější hranice Evropské unie. Určitě potřebujeme opatření, ale je důležité, jestli eh, tato opatření budou správná. Mně úplně není jasné, eh, jak je to s eh, konkrétními předpisy ohledně Eurosur, jaké úlohy tam budou určeny. Eh, pokud jde o, o search and rescue, takže tato otázka, jakým způsobem můžou eh, lidé ve Středozemní moři na nižších hranicích, jak můžou být zachráněny tyto osoby. A podle mého názoru v návrhu tato otázka není vůbec ošetřena. Také pokud je o tento návrh, tak si myslím, že pokud je o spolupráci s třetími zeměmi, tak tam to není úplně transparentní, pokud jde o dvoustranou úroveň mezi členskými státy a třetími zeměmi. A také není jasné, jak je to s konkrétními pravomocemi, pokud jde o smluvní partnery a také na jakém právním základě se toto bude dít. Podle mého názoru tady existuje velká nejasnost, jaký je vztah mezi jednotlivými agenturami a mezi jednotlivými úřady, které mají za úkol prosazování práva v rámci tohoto systému, tak jak je to popsané v rámci těchto opatření, e, ke kterým se bude přistupovat. A potom pokud jde o transparentnost, tady existuje mnoho otázek, které nejsou zcela jasné. Já si myslím, že pokud jde o politickou odpovědnost, tak kdo vlastně bude mít kontrolu na politické parlamentní úrovni s tím, co se bude dít. A to je podle mého názoru v tom návrhu nařízení to tedy není. Potom další otázka, pokud jde o ochranu údajů, tak mi také není jasné, eh, proč zpracování údajů eh, v, v, není jasně vymezeno pro Eurosur, eh, takže zdá se, že není potřebné tady stanovit pravomoce ohledně výměny údajů. Já si myslím, že na to jsou specifické agentury, které se tím zabývají. Podle mého názoru například Europol by měla být ta organizace, která je odpovědná za výměnu údajů v rámci Evropské unii protože eh, tady se jedná o vliv na jiné agentury i Frontex. A pokud jde o Eurosur, tady to není stanoveno. A poslední věc, také už se tady o tom hovořilo, je to otázka posuzení dopadu a otázka subsidiarity. Je opravdu eh, potřebné, je eh, zdůvodněné, odůvodněné, aby se poskytlo tolik prostředků na takovéto opatření, když není jasné, o jaký užitek by se v konečném důsledku jednalo, protože se jedná o práci eh, úřadu a jaký eh, užitek by to přineslo členským státům. Takže eh, poukázat na podobný postup ve Spojených státech, to je takzvaný ZIP net a tady se jedná o velice nákladnou záležitost, kvůli eh, problémům a konečnému hodnocení to nakonec bylo přerušeno. Takže tomu bychom chtěli zabránit v Evropské unii, abychom činili mnohé a potom eh, je tedy potřeba eh, vypočítat kalkulaci a potom posouzení dopadu, protože tady je mnoho otázek otevřených a potřebujeme to ještě vyjasnit. Děkuji. Děkuji, pan Diaz de Mera. Muchas gracias, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl eh, přivítat tuto iniciativu, která není nová, eh, není to poprvé už existuje precedens a já bych se chtěl zmínit tady o těch slabinách, které si myslím, že by se mohly objevit. Já si myslím, že eh, původ Evropského systému kontroly hranic Eurosur, takže tento původ je v těch eh, známých takzvaných cyber. To byly ty eh, systémy, integrované systémy elektronické kontroly. Takže bylo to v té samé době, kdy byla krize migračních toků. To bylo v v době eh, v Atlantském oceánu a ve Středozemním moři, bylo to od roku 2002 a dále. Eh, elektronické kontrolní systémy eh, prokázaly své slabiny. Slabiny, pokud jde o nepříznivé meteorologické podmínky a slabiny, pokud jde o nemožnost letět provozu letadel. Takže tento systém, který eh, se nám předkládá, zdá se s cílem eh, zachovat eh, hranice, tak já si myslím, že to je zcela nemožné, protože hranice nemůžou být zcela pod kontrolou ve své celkové délce, tak jak nám to ukázala praxe. Ta jediná naděje, kterou mám, je, že ten systém poslouží k tomu, aby chránil životy pokud jde o záchranu lidských životů, protože to, co nám poskytla komise, ty údaje ze španělské Guardia Civil, eh, takže o těch 6 tisíců eh, smrtí v Atlantském oceáně, tak ne, nebylo to 6 tisíc, bylo to 10 tisíc osob. Bylo to v té době, kdy docházelo eh, k, k, tom, k té nelegální migraci a k těm migračním tokům. Takže já mám obavy, pokud jde o účinnost, pokud jde o přiměřenost, a také eh, mi činí obavy eh, náklady. Takže ta největší účinnost, kterou já bych viděl, tak spíše než samotná kontrola hranic, tak si myslím, že by to spočívalo v tom, že bychom identifikovali ty osoby, které eh, porušily, eh, mm, překročily tu námořní hranici, mořskou hranici a my bychom tedy mohli jim eh, zachránit život. A pokud je o složky systému, tak to je především koordinace informačních toků, a e, pokud jde také o to, že je potřeba e, omezit tedy v čase, je e, informace, tedy služby ty informační služby, které můžou posloužit k záchraně životu. Eh, takže já si myslím, že pokud jde o ty eh, záchranné služby, tak máme eh, precedens z roku 2002, kdy jsme se snažili stanovit integrovaný systém na Fuerteventuře a druhý systém v ehm, průplavu eh, ve Středozemním moři a potom eh, ta třetí eh, složka, tak tam byl konflikt se Španělskem v oblasti východního Středomoří. Takže já si myslím, že tento systém je dobrý ale nemyslím si, že bude zcela účinný, pokud jde o ten cíl, a to je název tohoto systému a to kontrola hranic, protože je eh, nemožné eh, chránit něco, co měří eh, pět kilometrů a je to voda. Takže já si myslím, že je potřeba toto zohlednit, aby to zohlednil pan zpravodaj, abychom mu pomohli, až se budou překládat pozměňovací návrhy. Fundamental questions. Uh, Mr. Ano, to jsou velmi důležité otázky. Slovo má pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, uvítat tento návrh. Myslím si, že je velice důležité, abychom ho měli, nejenom proto, abychom měli jasný obrázek o situaci na vnějších hranicích, ale také proto, že to bude nezbytný nástroj pro Frontex, který jim pomůže k lepším výsledkům, především s ohledem eh, na eh, změnu mandátu Mám tady eh, některé otázky na komisi a doufám, že komise dokáže na ně odpovědět. Za prvé, plánuje komise nové infrastruktury při eh, vytváření Eurosuru, anebo půjde pouze o to, že existující infrastruktury v členských státech budou propojeny? Myslím si, že důležité je nejprve pochopit, oč vlastně komise usiluje, jestli chce vytvořit novou e, infrastrukturu a technologii, které, ostrahy, která bude používána, anebo jestli půjde pouze o propojení těch částí, které už existují v různých členských státech. Za druhé, všichni víme, že jedna z největších e, překážek v Ostraze, pokud jde o námořní hranice a námořní oblasti, je to, že je velice složité identifikovat malé lodě, eh, které Eh, přejíždí přes moře, protože je to trochu jako hledat jehlu v kupce sena. Takže bych chtěl požádat komisi, aby nám sdělila, jestli tento nový krok nám pomůže skutečně zvládnout eh, tuto výzvu, eh, které v minulém desetiletí jsme čelili. Tady zajímalo by mě, jestli budeme mít skutečně nástroj, který nám pomůže identifikovat malé lodě. Lodě, eh, kde dochází ke ztrátám na, životě, na životech a eh, kde eh, z toho někdo nezákonně velmi profituje. Pokud jde o výměnu údajů, tak chápu situaci tak, že výměna údajů a informací v rámci Eurosuru eh, se týká situačních obrázků a netýká se to eh, nějaké individuální přítomnosti. Takže otázka zpracovávání osobních údajů by vlastně vůbec vyvstávat neměla. Ovšem, eh, byl bych rád, kdyby to komise vyjasnila, upřesnila, že pokud, eh, jedna, pokud tady hovoříme o výměně osobních údajů, tak budeme muset řešit úplně jiné věci. A potom, pokud jde o třetí země, víme, že především v Jižní Evropě nás moře eh, dělí od velkého afrického kontinentu a tam jsou některé země, které nemají vůbec žádné technologie ostrahy, nemají žádnou infrastrukturu. Můžeme si uvést příklad Libie. Tam eh, jsme zvyklí na to, že lodě libijské eh, pobřeží pouze opouštějí na severu Libie, ale víme, že tito lidé původně překročili poušť na Eh, na jižních hranicích Líbie a mě by zajímalo, jestli komise bude Eurosur měřovat tak, aby byl schopen koordinovat úsilí třetích zemí a pomáhat jim vytvořit vlastní infrastrukturu a potom toto propojit s prací Eurosuru. Budou tedy existovat nějaká koordinační centra ve třetích zemí, která by eh, spolupracovala s Eurosurem? A závěrem otázka nákladů. Pokud jsem tomu porozuměl správně, ta komise říká, že se plánuje 338 milionů, což je opravdu velká částka. Mohli byste nám poskytnout podrobnější informace k tomu, eh, jak se ty peníze budou vynakládat, jestli to půjde na nové technologie, novou infrastrukturu, nebo na co to tedy půjde. Myslím si, že tady by bylo vhodné ty informace upřesnit informace k nákladům, tak jak byly navrženy. A poslední věc, jsem trochu zklamán, že dánské předsednictví už se smířilo s tím, že tuto věc předá kyperskému předsednictví, protože si myslím, že je to velmi eh, důležitý návrh a měli bychom jednat rychle. Měli bychom ehm, tu legislativu ošetřit co nejrychleji, pokud chceme, aby to opravdu eh, vstoupilo v platnost od 1. října. Příš, eh, od 1. října. Myslím si, že eh, po té, co eh, tedy to vstoupí v platnost, tak bude muset být odvedena práce velmi důležitá. Takže vám děkuji a doufám, jsem rád, že jsme se toho tady ujali. Ano. Zeptám se předsednictví, jak urychlit celý proces, jestli jsou toho schopni. Pan Bronz a potom ještě další řečníci, prosím. Jsme slyšeli ta různá čísla, tisíce migrantů, kteří přišli o život a i e, e, dnes dopoledne jsme slyšeli, že je třeba i Eh, monitorovat migranty a jak tedy reagovat, eh, když i přes ten monitoring eh, se dostanou na kontinent do Evropy a požádají o azyl, jak a tak vlastně potom ti ostatní dostanou pobítku, aby je následovali. A takže jenom pouze bezpečný návrat takových migrantů odradí i ty ostatní. Pokud chceme zachraňovat životy, no tak je třeba i identifikovat ty přístavy a je třeba zabránit vůbec těm lodím, aby výjížděli, vyplouvali a je třeba tedy spolupracovat se třetími státy. A ti, kteří se dostanou do Evropy, tak se jim musí odepřít právo tady pobývat. A pokud jde o obchodování s drogami a podobně, takže otázka je, jaké kroky přijaly státy, ze kterých se ty drogy sem dopravují. A zde my jsme identifikovali tento problém, problém a ten problém se netýká pouze e, severu Afriky a jejich e, přístavu, ale i naší jižní hranice. Tam se ten, toho problém také týká. Princip non refoulement máme, ano. A pan, ale já myslím, že bomby pana Camerona a pana pana eh, Sarkozyho eh, tedy bombardovali demokracii v těchto zemích, ale já myslím, že jim nešlo tolik o demokracii, spíše o ropu. Děkuji. Ano, paní Sipa, prosím. Děkuji. Tady se eh, řeklo mnohé, pokud jde o stanovení cílů, také bylo zde zmíněno několik problémů. Já bych ale chtěla pohovořit o několika zásadních otázkách. Kontrola vnějších hranic, pokud jde o pašování drog, tak o tom se zmínila komise. To je v zájmu ale všech členských států. Zároveň mám ale dojem, že tady existují dvě cesty, pokud jde o realizaci. Jednou, na jedné straně je financování z evropského rozpočtu a potom to samotné samotné provádění eh, vyžaduje eh, tedy tuto práci členských států na vnějších hranicích. Moje otázka je, jestli ochrana vnějších hranic by neměla být společnou úlohou Eh, i těch členských států, kteří nemají vnější hranice. Takže moje otázka je, uvažovalo se v tomto směru eh, třeba například Německo, eh, uvažovalo se o tom, že by se Německo podílelo finančně či na základě lidských zdrojů, jestli by se podílelo na ochraně vnějších hranic. Já si myslím, že to by bylo určitě užitečnější, než abychom hovořili o nových kontrolách na vnitřních hranicích. Děkuji. Paní Ernst, prosím. Já vielen Dank. Eh, děkuji vám. Asi se nebudete divit, že pokud jde o tento eh, návrh, takže s tím máme velké problémy. Je to opravdu eh, citlivá otázka. Takže za prvé, Tady se eh, může eh, nabí, můžeme nabít toho dojmu, že Evropa bude hermeticky uzavřená. Už jiní kolegové hovořili o tom, že tyto kontroly, o kterých se tady hovoří, pokud jde o vnější hranice, takže se nedosáhne toho eh, stanoveného cíle. Já si myslím, že je obtížné o to, abychom mohli eh, předat či hm, v úzovkách prodat tento návrh v tom smyslu, že se budou eh, chránit eh, uprchlíci. Já si myslím, že tento návrh k tomu nepřispěje. To je tedy zásadní otázka a já si myslím, že to vás asi neudiví. My máme také problém s výměnou údajů s třetími státy takže to je zcela nejasné a není to dostatečně ošetřeno. Já si myslím, že je eh, důležité, abychom více upřednostnili otázku ochrany lidských práv a potom otázka Frontexu, tak to se asi také nebudete divit. To je eh, také eh, pro nás velice důležitá otázka. Pokud jde o předávání dalších pravomocí, tak to není zdůvodněné. A potom, pokud je o ty další náklady, tak já si myslím, že je důležité zde si uvědomit přiměřnost, přiměřnost opatření, eh, pokud jde z, mé, z mého pohledu o cíle, které není možné dosáhnout, protože s tím eh, souvisí eh, náklady a já si říkám, jakým způsobem tyto náklady se budou moci nést. Takže já si myslím, že pokud jde o tento návrh, pokud jde o kontrolu vnějších vnějších hranic, tak se to eh, nemůže eh, činit, aniž bychom si uvědomili, v čem tkví podstata, jakým způsobem s tím můžeme postupovat a jak to může být v souladu s ochranou práv uprchlíků, kteří k nám přicházejí z dobrých eh, důvodů. Takže já si myslím, že cílem nemůže být, a to, jak eh, je to v tom návrhu komise a eh, všechno, co s tím souvisí, tak my se k tomu stavíme velice kriticky. A eh, takže se k tomu stavíme, k tomuto návrhu kriticky. Děkuji. Děkuji. Pan Jakolíno, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jenom <clears throat> právě dnes dopoledne komise předloží informace o rozpočtu 2013, kde se e, plánují e, další zdroje na bezpečnost. A e, takže mám spontánní, spontánní dotaz. Zdali náklady spojené s fungováním Eurosuru zdary také zahrnují eh, ty investice 338 milionů euro. Jsou to tedy investice navíc, eh, které se týkají této aktivity. A přidaná hodnota tedy, kterou my chceme od Eurosuru, eh, je tedy něco, co je velice relevantní, protože když já se ptám, zda potřebujeme novou infrastrukturu, anebo zda bychom mohli E, pracovat se stávající infrastrukturou a jaký má být vztah mezi touto organizací s jinými agenturami, jako je Frontex. Jaký typ koordinace lze zde stanovit, i pokud jde o aktivitu vůči třetím státům, pokud jde o tu středomorskou dimenzi EU, tedy co se týče zemí sousedních na jihu Evropy. 9. května na miniplenárce budeme hovořit o Lampeduse, dnes odpoledne o Řecku. Eurosur má tedy sloužit k čemu? Aby, a jak tedy? Aby Evropa byla solidárnější, štědřejší a aby tedy reagovala vůči čemu? Vůči těm disproporčním nelegálním migračním tokům? Kdybychom měli tedy jasně definovat, eh, která ta agentura bude skutečně to přidanou hodnotou, co se týče zvýšené bezpečnosti. Děkuji. A nyní paní Pike zareaguje na otázky. Byla jich celá škála zde. Tak prosím, máte slovo. Thank you, chair, uh, and thank you to... Děkuji. Já chci poděkovat členům výboru. Pokusím se doufám, zareagovat eh, na ně mm, a samozřejmě jinak jsem k dispozici pro případná bilaterální jednání, pokud vám to pomůže. Jenom bych chtěla zúraznit eh, Eurosur. Samozřejmě to je politický nástroj a není to politika jako taková, je to nástroj, mm, který zapadá do té širší politiky eh, Schengenu, řízení migračních toků, hranic, tak aby ti, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, aby se jim dostala. A samozřejmě diskuze, které teď probíhají v radě a v parlamentu ohledně hranic a zlepšení Schengenu, to je také důležité. Toto je součást <clears throat> našeho celkového přístupu k řízení hranic. A teď k nákladům. A americká zkušenost. Samozřejmě my jsme se inspirovali různými těmi systémy po světě, jak fungují, jsme zjišťovali. A Spojené státy investovaly tedy naše náklady jsou asi pouze 10% toho, co již vynaložili Spojené státy. A asi důvodem pro neefektivitu je je ta otázka eh, eh, těch postupů, těch practices postupů a průmyslu, přístupu průmyslu. Takže jsme se snažili ponaučit. Dále, zlady členské státy jsou ochotny vyčlenit nezbytné zdroje na to. To bude téma, o kterém se bude jednat v pracovní skupině rady určitě. Členské státy již nyní nesou náklady na vnější hranice a <clears throat> když prokážeme, že koordinace znamená efektivitu a mm, pokud jde o evropské fondy, teď začne druhé čtení v pracovní skupině a to příští týden. Týká se to toho eh, fondu pro eh, hranice a tam se také bude diskutovat o sdílení Eurosuru Dále vztah se třetími zeměmi. Zdali zde plánujeme dohody se třetími zeměmi. <clears throat> Samozřejmě třetí hranice můžeme spravovat pouze v součinnosti se třetími zeměmi. Především s těmi, které jsou země, země zdrojové, co se migrate, migrace týče, takže to bude součást našeho globálnějšího přístupu. Dále otázka byla, <clears throat> jaký bude efekt, jaký bude dopad. To vyplývá z textu, myslím, i e, tam je určitá sekce, která se týká hranic a e, to jsou hranice, které jsou pod výjimečným tlakem, e, tak aby, tam jde o to, aby ty dotčené státy tedy byly schopny to lépe řešit. To je článek 15.1c kde se jasně říká, že ta národní koordinační centra budou moci požádat o podporu Frontex. Protože Frontex bude koordinovat eh, ty různé členské státy. Na, proč my navrhujeme eh, implementaci v krocích, tedy říjen 2013 a 2014? Myslíme si, že to je realistické Sice již Eurosur je dobře připraven, nezačínáme od nuly, to je pravda. Máme velké zkušenosti z členských států z Frontexu, ale myslíme si, že to, ten fázovaný přístup je dobrý. Dále eh, záchrana a vyhledávání osob. Dovolte, abych řekla toto. Samozřejmě členské státy musí dávat prioritu záchraně migrantů na moři ve smyslu mezinárodního práva. Máme zde eh, eh, umluvu OSN a potom eh, smlouvu IOM o osobách na moři, takže odstavec 13. A úvodní ustanovení 16 specificky říká, že Eurosur se nedotýká těchto úmluv OSN a IOM, to znamená Eurosur nespochybňuje kompetence těch center, které jsou vytvořeny pro účely záchrany osob na moři. A máme zde rozhodnutí rady které eh, se týká pouze společných operací Frontexu. Máme zde, kdežto Eurosur se týká všech činností na hranicích členských států. A potom i nařízení specifikuje, že Eurosur dává prioritu ochraně životů migrantů, třeba článek 2.3, potom článek 9.2e. Také ještě téma ochrana osobních údajů my v důvodové zprávě to vysvětlujeme, že Eurosur obecně řečeno nebude obsahovat osobní údaje, budou to, eh, autom, eh, budou to tedy autonomní údaje bez osobních údajů ohledně těchto incidentů. Potom ale budou některé situace, kdy bude nezbytné asi si vyměňovat osobní údaje, ale máme zde již nařízení Frontexu, které umožňuje, aby Frontex v omezených případech vyměňoval osobní údaje, třeba při analýze rizik. Takže nechceme úplně tuto možnost vyloučit, ale v odstavci 7 preambule jasně říkáme, že e, zde musíme zcela respektovat pravidla na ochranu osobních údajů Evropy a e, také i zde se stanovuje jasně v článku 2, že jakákoliv výměna informací se třetími zeměmi podléhá pravidlům, evropským pravidlům ochrany osobních údajů. Dále otázka subsidiarity. Tomu věnujeme velkou pozornost a hlavní odpovědnost leží na bedrech členských států, jako i teď. Myslíme si, že role Frontexu je zde velice relevantní, protože má unikátní postavení, bude poskytovat služby, technickou podporu, odbornou podporu. Samozřejmě to není nic v rozporu s principem subsidiarity. Potom konkrétní otázky eh, situace těch eh, malých bárek, těch lodí, <clears throat> jak pan Busotil to správně popsal. Ano, ono je těžké je detekovat, zjišťovat. Zjišťujeme metodiku, jak zlepšit jejich detekci nyní i v rámci F, F, programu 7 financujeme projekt k tomuto. To skutečně bude velká výzva. Aby to bylo efektivní, to musíme ještě propracovat. Teď téma eh, pomoci třetím státům, a to především eh, chci zdůraznit, že zde je možnost financovat eh, národní koordinační centra ve třetích zemích a tematické programy v rámci nástrojů zahraniční pomoci. A detailně tedy, jak očekáváme, že se ty peníze budou čerpat, <clears throat> tak hlavní financování to, budou, to bude financování těm národním koordinačním centrům. My zde máme i hodnocení dopadu, to je připojeno k návrhu, kde se detailně uvádí, jak ty peníze se budou čerpat, používat a pokud vás to zajímá, mohu vám tyto informace předat bilaterálně. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom <clears throat> se teď obracím na radu. Zdali rada by případně chtěla také ještě něco říci, tedy k tomu, jak urychlit celý ten proces. Ehm, a teď stručně, protože pan Kirchhoff nás musí opustit v poledne, takže co nejdříve musíme přijít k jeho bodu. A, <clears throat> takže prosím, stručně pokud máte něco, co dodat. Hmm. Děkuji za to, že mi dáváte možnost um, stručně zareagovat na poznámky pana Busutila. Chtěl bych zdůraznit, že předsednictví sdílí názor pana Busutila v tom, že je to významný návrh a musíme se dostat vpřed co nejrychleji. Předsednictví um, zasvětilo všechna zasedání příslušné pracovní skupiny právě vyjednávání o návrhu Eurosur. Ovšem je to technický návrh a skutečně si vyžaduje eh, určitý čas na to, aby byl pečlivě projednán a proto jsem se ve svém úvodním vystoupení snažil poskytnout realistický obrázek toho, co může dánské předsednictví dosáhnout během následujících dvou měsících svého předsednictví ale jsem si jist, že všichni e, sdílíme názor pana Busutila. Je nám jasné, že musíme postupovat rychle a já si myslím, že pokud to bude vše možné, tak budeme rádi, když to půjde co nejrychleji. Pan Mulder, tedy zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vřelý zájem tohoto výboru na návrhu komise. Jak už jsem řekl, myslím si, že je to velice důležité. Naše externí hranice musí být v pořádku a myslím si, že v následujících měsících, eh, tedy doufám, že budeme dobře spolupracovat na tom, aby ten návrh byl upraven tak, aby byl přijatelný pro většinu z vás, pokud ne pro všechny. Pro všechny to asi nepůjde, to už jsem pochopil, ale pokusím se to udělat tak, aby většina byla spokojená. Vzal jsem na vědomí vše, co tady bylo řečeno a zapracuji to. Děkuji. Myslím, že to nebude snadná práce. Další bod na pořadu jednání eh, je využívání údajů zejména evidence cestujících. Spravodajem je pan Kirkhope a v poledne nás bude muset opustit. Ale i poté, co nás opustí, my můžeme zůstat a můžeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a já myslím, že tady asi budete mít někoho, kdo vás bude informovat o poslední části našeho zasedání. Vím, eh, že tady bylo předloženo opravdu mnoho pozměňovacích návrhů, dokonce více než 400. Takže vemte si slovo, pane Kirkoupe, a můžete schrnout vaše stanovisko k pozměňovacím návrhům, jak jste e, s nimi pracoval, co jste z nich zapracoval. A potom budeme pokračovat. Ano, děkuji paní předsedkyně, já se omlouvám za to, že mám eh, závazky někde jinde dnes dopoledne, eh, ale eh, jsou tady mý spolupracovníci a budou tomu věnovat velkou pozornost i po mém odchodu. Velmi správně jste řekla, paní předsedkyně, že je více než 400 pozměňovacích návrhů a v tuto chvíli tady jich máme 489, abych byl přesný. Eh, měli jsme už jich ale i jednou více než 600 a potom se to opět eh, tedy snížilo na eh, ten zmíněný počet. Ale ten počet je opravdu velký. Ne. V podstatě to tady poukazuje na dvě věci, tento velký počet pozměňovacích návrhů. Jednak, že to je velice komplexní záležitost, musíme se snažit to, co nejlépe upravit, pokud se nám to podaří. A e, je to tady odraženo v mnoha pozměňovacích návrzích, v mnoha oblastech, ale zároveň to chápu tak, a já bych chtěl pohovořit především o třech nebo čtyřech hlavních oblastech, ke kterým bylo předloženo opravdu e, většina návrhů, já to chápu tak, že jako zpravodaj budu muset vynaložit co největší úsilí na kompromisních návrzích, které by byly přijatelné. To je cesta vpřed. Nejsem si zcela jist, jestli budu skutečně opravdu úspěšný. Já uh, budu vycházet také ze svého stanoviska, ale opravdu se pokusím najít takový kompromis, který by eh, urychlil celý ten proces a Mm, aby to vše mm, bylo nějak uchopitelné. Myslím si, že možné vytvoření mm, evropského systému jména evidence cestujících je tady, tady tím základem. Před několika měsíci jsem začal na této věci pracovat a myslím si, že teď už začíná být jasné, že navzdory těmto pozněvacím návrhům máme některé klíčové základy vymezení účelu. Jsou tady pozměňovací návrhy, které si přejí, aby tento nástroj se zaměřil pouze na potírání terorismu. Ovšem, to je velice složitá věc. Diskutovali jsme tady eh, také v souvislosti s jinými dohodami o PNR a o dalších opatřeních, eh, kde je snaha definovat tuto oblast, vymezit ji, izolovat a je to velice obtížné. Ovšem, myslím si, pane, paní předsedkyně, že vážné eh, přeshraniční trestné činy by měly být řešeny stejně seriózně jako teroristické činy. Někteří z nás máme zkušenosti s teroristickými útoky, někteří z nás ne. A eh, pro některé eh, země, které nezažily eh, terorismus, eh, by asi bylo nepřijatelné, aby se to omezilo pouze na teroristické činy, protože zase na druhou stranu mají co činit s velmi závažnými přeshraničními trestnými činy. Je to tady složitá situace a my všichni se snažíme, aby pokud ten systém bude zaveden, tak aby byl působný, aby působil v celé této oblasti. Některé členské státy um, tady mají problémy eh, s drogami, eh, to se týká především Belgie, která využívá za těmito účely PNR. Některé země to používají na eh, dopadávání eh, lidí, kteří obchodují s lidmi nebo s dětmi. A to jsou opravdu vážné trestné činy a je tady celá řada dalších trestných aktivit, které nemohou být označeny za terorismus, ale eh, kvůli finančním dopadům těchto aktivit ovlivňují financování teroristických činů a umožňují jejich pokračování. Výbor eh, umožnil eh, na určitou dobu vymezení pouze na teroristické činy. Ehm, a bylo to tak v některých dohodách mezi členskými státy, ale teď se snažím eh, tady tyto pozměňovací návrhy zkoumat a hmm, uvidíme, jak to bude. Potom za druhé otázka s schromažďování údajů, pokud jde o nějaké cílené lety. Snadno by se člověk mohl donívat, že eh, tím, že se budou využívat eh, cílené lety pro používání informací, tak tím se vlastně schoro, eh, sníží počet údajů, které budou sbírány od cestujících pro některé eh, to byla ta motivace, ale já si myslím, že ten eh, systém, eh, který se zaměřuje pouze na cílené rizikové lety, je sám o sobě rizikový, protože ty neustálé změny v tom, co může být považované za nutně cílené lety, to samo o sobě je velice složité, protože vytvoříte systém, který má v sobě určité mezery, nedostatky a e, velmi často e, se to používá i e, retrospektivně a často to diskriminuje ty občany cestující, eh, které cestují tam do nějaké země, která může být považována za rizikou. Ale jak to budeme hodnotit? Jak to členské státy potom mezi sebou budou koordinovat tyto informace? A jak často budou dopravci nuceni, aby eh, změnili tyto informace o nějaké trase, eh, kterou, kde, které sbírají? Hm. Je to složité. Teroristé Eh, samozřejmě eh, se nezaměřují na ty eh, nejsnadněji odhadnutelné trasy a rozhodně necestují přímo z A do B, ale nejprve jdou z A do F, e, potom do E a potom možná do B. Takže se samozřejmě snaží um, odradit výzvědné služby, setřást takže to není zřejmé. Potom e, další kontroverzní e, bod, to je otázka IATA. Já si myslím, že jsou tady velké e, neschody a nevím, jestli je možné tyto neschody nějakým způsobem doladit. Já mám takový dojem, že 100% sběr informací je důležitý a i evropské lety by měly být prioritou od samého počátku. Mnoho národních vlád to nechce, ale já sám si myslím, že by to bylo velice užitečné. Teroristé a, a ti, kdo páchají vážné eh, eh, trestné činy, eh, si nevybírají ty trasy tímto způsobem. A děje se to vše i uvnitř našeho území a jako výsledek cestování a procházení nebo mm, přejíždění mezi jednotlivými mm, zeměmi v Evropské unii. Já si myslím, že pokud vytvoříme nějaký systém, tak by to měl být kompletní a plně operativní systém už od samého počátku, ale uznávám, eh, že mě, nebo chápu, proč některé eh, pozměňovací návrhy směřují různým směrem. Potom jsou tady některé pozměňovací návrhy, které spochybňují uh, ne ten systém, protože systém, který chtějí, Někteří lidé uh, si ovšem přejí uh, jakousi nulovou um, alternativu, ale já si myslím, že to není možné. My potřebujeme systém nejenom pro uh, dopadávání teroristů a uh, pachatelů trestných činů, ale uh, i kvůli cestujícím, kvůli tomu, že jich je stále více a vytváří se právní nejistota pro uh, dopravce, eh, kteří jsou velmi znepokojeni a potřebují něco, co je uklidní. Hmm. Využívání PNR je eh, realitou v Evropské unii. Není to pouze systém, který by používaly třetí země a potřebujeme jasná pravidla a standardy, normy, protože jinak budou vyměňovány eh, údaje na bilaterálním základě, nebude tam jasná eh, právní situace. Takže si myslím, že ten systém rozhodně přinese přidanou hodnotu. Eh, někteří lidé si myslí, že vytvořit eh, jednotnou evropskou databázi bude nebezpečné, ale kdyby ten systém nebyl dobře koordinován a nebyly by tam eh, jasné předpisy, tak by to bylo rizikové. My potřebujeme jasné předpisy v této oblasti. Nejenom pokud jde o dopravce, ale i pokud jde o naše vlády. Tady nejsou shodné názory, protože tady máme pozměňovací návrhy, které si odporují. A myslím si, že e, v textu je toho i mnoho, na čem se můžeme shodnout. Myslím si, že potřebujeme k tomu vést podrobnější diskuze a jak jsem říkal už na počátku, budu se stínovými zpravodaji v tom pokračovat, budeme mít další schůze a budeme jednat o této věci. Doufám, že se nám podaří e, nakonec přednést návrh, v takových věcech jako zpracovávání, ukládání údajů, hmm, vyhodnocování a samozřejmě také důležitá oblast opravných prostředků. Myslím, že se nám to podaří, takže jsem optimistický. Vím, že dnes budete později diskutovat o hrozbě pro Evropskou unii, pokud jde o eh, trestné činy a bude to diskutováno z pohledu Europolu. A já si myslím, že to je velmi důležitá diskuze. A tento náš systém musí vytvořit eh, schromažďování údajů na vysoké úrovni v Evropské unii. A normy proto zatím to neexistuje. A já jsem vděčný komisi, dánskému předsednictví a také stínovým zpravodajům za dosud odvedenou práci a doufám, že eh, se mi podaří vypracovat eh, kompromisy, setkám se se stínovými zpravodaji. Eh, skupina poslanců, včetně mě, bude eh, pojede do Manchesteru, eh, kde mají jednotky pro, kde to využívají a pro ostrou hranic a my už jsme to jednou využili a jsem rád, že budeme mít tuto možnost ještě jednou se s něčím takovým seznámit. Myslím, že nám to pomůže v této věci, poskytne nám to informace, které potřebujeme a um, Hlasování by mělo proběhnout 31. května a do té doby budu velmi tvrdě na celé věci pracovat, abych předložil výsledek, eh, který bude sice kompromisem, ale zároveň nám umožní dosáhnout pokroku v této důležité věci. Děkuji za to, že jste nás informoval o... To je, to je jedno z nejkontroverznějších témat, ano. Nejprve se obracím na zástupce komise. Je tady někdo z komise, prosím. Tak bychom si chtěli vyslechnout i váš názor eh, k pozměňovacím návrhům. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Ano, velký počet pozměňovacích návrhů, to je pravda. Já se pokusím probrat s vámi ty hlavní a zde tedy zde eh, je jeden směr těch návrhů, to znamená omezit to pouze na teroristické trestné činy. To znamená úplně vyloučit jinak eh, tu koncepci závažné trestné činnosti. A pan Kirchhoff eh, také se o tom zmínil. Já myslím, že by to nebylo užitečné, protože v Evropě. PNR se používá především pro boj s trestnou činností, ano, a obchodování s lidmi, s drogami, to, je, mm, to jsou ty nejevidentnější skutkové podstaty, ale v, zá, v zásadě jde o celou závažnou trestnou činnost. Takže kdybychom to měli omezit pouze na terorismus, tak bychom omezili přidanou hodnotu PNR, proto se chceme vyhnout tomuto směru. A další pozměňovací návrhy, které omezují rozsah, eh, tak eh, pouze hovoří o terorismu a přeshraniční trestné činnosti, tedy vylučuje eh, se zde ta závažná trestná činnost, která nemá zahraniční prvek. My bychom chtěli tedy toto omezit pouze na některé uživatele PNR, ne tedy dát to k dispozici všem uživatelům PNR. Proč? Když, eh, když prohledáváte databáze, hledáte mm, vrahy nebo <clears throat> násilníky, tedy kteří nepáchají přeshraniční trestnou činnost, tak přece by nemělo smysl to omezit pouze na přeshraniční trestnou činnost, protože máte jiné závažné trestné činy, pro které byste nemohli použít PNR, takže opět bychom přišli o přidanou hodnotu systému PNR, kdybychom to měli omezit pouze na toto. Dále ještě profiling, o tom se často mluví. Článek 4 návrhu. Zde my jsme měli hodně pozměňovacích návrhů, je zde hodně návrhů k článku 4. O co jde? Jde o to vyloučit zpracovávání PNR pro účely vyhodnocování rizik. Tomu se říká profiling. Samozřejmě chápeme, že Eh, eh, hodnocení rizik pasažérů, to je citlivé téma. A tato činnost je povolená, není to nezákonné. Rada Evropy to také uznává, že lze takto postupovat. Máme zde doporučení z roku 2010 a i agentura eh, pro základní práva také uznává, že lze, že to je zákonné. A samozřejmě s tím, že je třeba se maximálně snažit, aby nedocházelo k nezákonnému profilingu. To ne. Ale tudíž <clears throat> jsme přesvědčeni, že tento názor je v pořádku. Nenavrhli jsme nic, co by bylo nezákonného. Víme, že to je citlivé, ale mm, eh, mm, stíhání trestných činů je citlivá věc. Takže bychom to nechtěli vyloučit z návrhu, protože o to jde přece tom je mm, ta užitečnost PNR. A nyní další téma a to je téma, eh, po kterou dobu lze uchovávat údaje. Zde máme několik pozměňovacích návrhů k tomuto. <clears throat> Drastické snížení, zkrácení doby se zde navrhuje. My navrhujeme pět let, <clears throat> po které by se uchovávaly údaje. Některé pozměňovací návrhy to zkracují třeba na tři dny, třicet dní nebo na tři měsíce. A my jsme to již řekli, dnes to zopakuji. Tady neexistuje nějaký matematický vzorec, podle kterého vyhodnotit, co je ta vhodná doba na uchovávání údajů. Pět let jsme zvolili my, protože podle zkušenosti orgánů činných trestním řízení z členských států to je minimální doba. Eh, života nějaké zločinecké organizace. Takže proto, proto jsme to navrhli. Je to tak, tady taková šedá zóna, názory jsou různé, ale určitě dnes lze skonstatovat, že tři dny, třicet dní či tři měsíce nestačí. Potom ty eh, eh, lety uvnitř EU <clears throat> podle našeho návrhu my jsme tam nezahrnuli tyto lety uvnitř EU, my se omezujeme na mezinárodní lety, ale řekli jsme, že že by to mělo asi přidanou hodnotu a proto se zavazujeme, že vyhodnotíme, zdali by nebylo vhodné zahrnout i evropské lety, tedy eh, za dva roky po transpozici to vyhodnotíme chceme k tomu přistupovat krok za krokem, opatrně, postupně a myslíme si, že to je nejlepší přístup. Evropské lety uvnitř EU tedy e, ty představují dvě třetiny celkových letů, takže jde o velký počet letů. Myslíme si, že je to e, rizikové je tam dát hned od počátku, protože asi ten systém by to příliš zatížilo, těžko by se to implementovalo a proto si myslíme, že nejlepší je postupovat krok za krokem. Na druhé straně přístup, který se prezentuje v některých návrzích, a to specificky, vyloučit a priori tyto eh, evropské lety, tak to znamená nemít možnost to přehodnotit za dva roky, to také není záhodno poněvadž již eh, máme jasně prokázanou přidanou hodnotu. Spohled, eh, zahrnout sem i evropské lety, zvýší to bezpečnost, tak proto říkáme, že bychom to měli vyhodnotit. A pokud řekneme, že ano, tak předložíme nový návrh, ke kterému opět budete mít možnost se vyjádřit. Ale a priori teď vyloučit eh, evropské lety, to by bylo příliš radikální řešení. Tudíž asi to je vše, co bych tomu řekla teď a samozřejmě potom ráda se ještě vyjádřím v diskuzi. Děkuji a nyní máme zde předsednictví. Paní Ochen. prosím, chcete se vyjádřit také za předsednictví? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěla říct, že Rada bere na vědomí eh, všechny pozměňovací návrhy nebo mm, jejich velký počet tak jak to bylo prezentováno a víme, že parlament a rada tady nemají jednotný názor na všechny otázky eh, kterými se zabývají i ty pozměňovací návrhy. Mohu říci, že rada je znepokojena především tím, že mnoho pozměňovacích návrhů drasticky by vymezilo, omezilo působnost a potenciální využití systému PNR. Pan Kirkhope a komise už také zmínili to, že by, eh, kdyby se působnost omezila pouze na teroristické činy a tím by se vlastně zabránilo tomu, že by to bylo použito při vyšetřování vážných trestných činů. Stejně jako zpravodaj a komise si i my myslíme, že bychom v takovém případě ztratili eh, velké eh, využití tohoto systému. A Většina členských států eh, na radě také souhlasí eh, s s závodem, že vnitroevropské lety by měly být také zařazeny do působnosti eh, směrnice a další aspekt je proaktivní používání PNR. Myslím si, že tady to bylo dobře vysvětleno, proč je takový proaktivní přístup velmi důležitý. Proaktivní využití je důležité. Mělo by to samozřejmě být podrobeno přesným podmínkám a rada si to samozřejmě uvědomuje. Jsou tady tedy otázky, které budeme muset blíže proskoumat během dalšího vyjednávání. Ovšem, rada se donívá, že s ohledem na mnohé zkušenosti, mnohaleté zkušenosti v oblasti PNR. Bychom eh, měli být schopni vést konstruktivní diskuzi o směrnici a jak víte, tak eh, rada neboli zítra bude eh, tento návrh předložen radě a my doufáme, že potom budeme schopni rychle zahájit pozitivní vyjednávání s parlamentem o této věci. Děkuji a nyní slovo udělím našim poslancům. Sedm se jich přihlásilo o slovo. Paní Romero López jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, balíček eh, pozměvacích návrhů pokud o tuto iniciativu, tak to je odpovědí na to, že existují obavy v rámci všech eh, politických skupin, pokud jde o tento návrh. Eh, takže tady je několik myšlenek, oblast působnosti, lhouta pro e, zachování údajů a kde je e, původ tohoto vyhledávání, ale v podstatě, co je důležité, a to je filozofie prevence toho trestného činu. Je to tedy ta potřeba a přiměřenost této iniciativy. O to jde. E, tak to potrhnul Evropský inspektor pro ochranu údajů. Takže e, ta zpráva je dosti negativní, e, pokud jde o tento návrh komise. Takto to také e, řekla pracovní skupina pro článek 29 té eh, původní směrnice pro ochranu údajů. V této skupině jsou eh, právníci, ale také ředitele 27 agentur pro ochranu údajů, které máme v Evropě. Takže když Evropský inspektor pro ochranu údajů o tom tolik pochybuje, stejně tak jako skupina pro článek 29, když tolik se pochybuje o této iniciativě, no tak eh, k tomu je určitě nějaký důvod. Já bych eh, se chtěla odkázat na to, eh, kde se rodí ta koncepce té potřeby a přiměřenosti. Protože tyto koncepce eh, nejsou nadbytečné, to, co máme dnes v Evropě. Jejich důvod tkví v tom, abychom odstranili vlastně ty věci, ty přečin nebo ty negativní věci, které byly v tom bývalém trestním zákonníku. Takže dnes, jak už eh, říkám, eh, musíme se vrátit k Cesarovi Bekariu a článku o trestu a o zločinu, protože tam rodí koncepce té potřeby a přiměřnosti Vidím, že tady je ještě pán Kirkhope, abych se tedy zmínila o velkém angličanovi Robertovi Pílovi, který právě hovořil o potřebě a přiměřenosti. Takže Beccarias hovořil o Montesquiovi, když říkal, že každý trest, který se nerodí z potřeby, je tyranickým. A předcházení trestného činu, když použijeme jinou filozofii, tak můžeme se dostat do situace, kdy eh, prevence trestného čina, která se nerodí z potřeby, je tyranická. Takže to je věta Montesquia a věta Cezara Beccaria a velkých odborníků na trestní právo, kteří tenkrát hovořili o tom, že Beccaria říkal, že je, eh, se dává, je lepší, aby ten eh, Výnik byl na ulici, než aby nevinná osoba byla ve vězení a rozhodně, aby takovéto nevinné osoby eh, byly popravovány, jak to byly ty barbarské zvyky, které jsme opustili po zavedení nových trestních zákonníků. Takže pokud jde o Bekariase, který hovořil o prevenci trestného činu, takže to se musí postavit na základě a ne na přísnosti těch eh, trestu. Takže musíme hovořit o balíčku procesních zárok, musíme hovořit o důkazech, musíme hovořit o základech práva, což brání tomu, aby všichni občané byli podezřelými. To je to barbarské a to je to, co se děje v případě některých iniciativ, které se rodí z filozofie, která já si myslím je chybná, pokud jde o předcházení trestných činů. Takže vidíme, co je ve Spojených státech, kdy vlastně všichni občané jsou automaticky podezřelými a ta pole polemika, která eh, je ohledně smrti tribuna Martyha, což byl eh, chlapec, kterému bylo 17 a protože nosil kapucu a protože se kymácel, tak on byl eh, se klátil, tak vlastně byl za to považován za podezřelého a byl zavraštěn, takže to nemůžeme umožnit v naší společnosti. Takže občané, kteří protože cestují letadlem, no tak automaticky nemůžou být podestřelými. Takže tady tato uh, filozofie o předcházení trestným činům je zásadní proto, abychom postavili prevenci trestných činů, která bude účinná a která se bude zakládat na jistotě, která se bude zakládat na soudní a policejní spolupráci. Takže když my tady eh, vytváříme iniciativu, která je eh, podobná v souladu s americkým PNR na základě dohody se Spojenými státy, tak tady vlastně uvádíme do bezpečí ty zásady a hodnoty, které máme v Evropě. To jsou hodnoty, které bohužel Spojené státy nezavedly, protože tam mají trest smrti, protože tam je ten uh, princip té viny a e, protože tam jsou určité prostě zásady, které my v Evropě v našich trestních zákonnicích jsme už překonali. To neznamená, že my bychom nezohlednili, že když existují takové jevy, jako je teroriz- terorismus a specificky mám na mysli terorismus, tak abychom neměli mít mimořádná opatření, protože se jedná o bezpečnost cestujících a o bezpečnost občanů, o které jde. Takže když e, tady jde o toto, tak samozřejmě potřebujeme mimořádná opatření a trestní zákonníky v těch zemích, kde trpíme terorismus terorismem, tak my jsme začlenili mimořádná opatření, například odposlechy eh, telefonních hovorů, eh, například skrytí agenti nebo ti eh, zločinci, kteří litují svých činů, eh, takže protože tady existuje eh, ta pravděpodobnost nebezpečí. Eh, takže protože toto jsou otázky, které jsou potřebné pro tu mimořádnou okolnost a ten původ tohoto opatření musí být vždycky otevřené vyšetřování. Takže soudce musí zahájit vyšetřování a pouze soudce automaticky e, se uskuteční oznámení e, v případě, že nezasáhne soudce. Takže co tím chci říci? Že samozřejmě se nejedná o informační jednotku, která by o tomto mohla rozhodovat, nemůžou e, to být odpovědné úřady, i když se jedná o soudní orgány, protože ten e, původ, tak jak je to v těch pozměňovacích návrzích, musí to být soudní vyšetřování, které umožní e, šetření, aby případ od případu se uskutečnilo e, šetření v případě, že existuje důvod pro tyto mimořádné okolnosti. Je to tedy velmi citlivá otázka. Omlouvám se, už budu končit, takže když Eh, takže omlouvám se, eh, že mám balíček 500 eh, pozměňovacích návrhů a že jak je to důležité, ale když komise hovoří o právní otázce, o legalitě, o které máme hovořit, tak to jsou naše zákony. Nejsou to zdroje legality. Není tím zdrojem legality Rada Evropy či Agentura pro lidská práva, i když o tom existují informace. Není to zdrojem legality. Je velice zajímavé, že máme balíček ohledně ochrany údajů po diskuzi e, právě o e, té jmené evidenci, protože potom budeme hovořit o e, úpravě směrnice ochraně údajů a uvidíme ten rámec, kterým to je. Eh, thank you very much. I'm really sorry, but... Děkuji. Omlouvám se, ale pan zpravodaj nás opustí a ostatní, kteří by chtěli se vyjádřit, také nebudou mít dostatek času, takže eh, dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Velký počet předložených pozměňovacích návrhů ukazuje, že nikdo z nás vlastně ještě úplně neví, k eh, jakým směrem se ta cesta této zprávy bude ubírat, jestli to bude centrální, decentralizované, nebo jaké to bude, jestli to vůbec nebude. Ani my ještě na to nemáme eh, zcela uzavřený názor. Je to nepřehledná fáze, velice obtížná fáze, ale s ohledem na to pan zpravodaj vypracoval velice dobrou zprávu, dobře promyšlenou. Je tady podle mého názoru přidaná hodnota, a to především v analýze údajů PNR. A my bychom se samozřejmě neměli eh, příliš omezovat Neměli bychom um, analyzovat vše, ale ani se příliš omezovat. A svými pozměňovacími návrhy jsem usiloval o to, abychom měli přidanou hodnotu toho centralizovaného systému. A pokud něco takového vůbec budeme dělat, tak by to mělo být skutečně centralizované. To znamená ne eh, ve v jednotlivých eh, členských státech, ale mělo by to být vše zpracováváno centrálně na jednom místě. Já vím, že mnozí mají k této myšlence odpor, ale v podstatě mi ještě nikdo nepředložil žádný argument, který by to opravdu vyvrátil. Že to bude problematické, s tím souhlasím, bude těžké se tomu přizpůsobit, ale bude to možné. Celkově eh, k celé té situaci bych řekl, že tím, že je to tak kontroverzní, tak bychom se měli snažit shodnout se na nejmenším společném jmenovateli, možná eh, vytvoření systému PNR, který by byl eh, dobrovolný v jednotlivých členských státech a to by tedy platilo pro ty eh, tuzemské uh, vnitroevropské lety. A potom bychom ovšem si stanovili určité normy, které by se uplatňovaly pro všechny. Já vím, že eh, složitost tohoto návrhu tkví v tom, že pro letecké linky bude v případě pochybností obtížné rozhodnout, jestli mají nějaké údaje poslat a nebo ne. A Kdybychom mohli vybudovat ten dobrovolný systém, tak by samozřejmě potom propojení bylo důležité pro to, aby ten systém byl úspěšný. Myslím si, že eh, to by stačilo z mé strany, ale chtěl bych ještě požádat o to, aby poté, co tedy bylo předloženo také množství pozměňovacích návrhů, jsme se snažili pomalu se začít ubírat jednotným směrem, protože ty názory jsou opravdu velice rozporuplné a my bychom měli dávat eh, velký pozor na celou tu věc, protože se to týká bezpečnosti a ta je důležitá. Děkuji a slovo má pan Alvaro. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já si myslím, že pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak kdybychom to schrnuli, tak můžeme říci, že pokud jde o naší politickou skupinu, tak eh, pokud jde o odmítnutí eh, veškerých eh, článků, tak to vede k tomu, že vlastně my jsme tedy v zásadě proti veškeré té koncepci. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak některé by se mohly stáhnout, ale já si myslím, že já tedy mm, bych chtěla říci, že když si tady eh, tyto věci vyslechneme, tak vlastně, co jsme si vyslechli, tak ta naše pozice je posílená. Takže pokud jde o boj proti terorismu či organizovaný zločin, tak eh, to si myslím, že je dosti sporné. Můžeme si položit otázku, eh, takže na co eh, tedy eh, máme ty vnější hranice, pokud jde o třetí státy, pokud jde o kontroly na vnějších hranicích a pokud jde o šengenský prostor a pokud jde o dohody se Spojenými státy. Takže se rozhodlo, že vždycky na tom předpokladu, že my vlastně z toho budeme mít užitek, protože my dostaneme informace. A proto si myslím, že je dobré, abychom se takto na to zaměřili. Máme eh, velice eh, rozumný postup v rámci Evropské unie, pokud je o eh, spolupráci v oblasti policie. Takže to je, jsou ty primské dohody, potom máme Evropský zatýkací rozkaz, máme také Europol, takže to je agentura, včetně mandátu, máme přeshraniční policejní spolupráci, včetně s z, oblasti v oblasti ochrany hranic. Takže já opravdu si nejsem jist, kde by byla ta přidaná hodnota, pokud jde o veškeré ty nástroje, které máme a pokud jde o tedy tu otázku těch leteckých cestující, pokud jde o ty dohody, které jsme podepsali s třetími zeměmi, pokud jde také o SWIFT či mm, dohody s USA, takže je to eh, tedy všechno by mělo být založeno na tom, abychom z toho měli nějaký užitek. A tak je důležité zmínit tady otázku reciprocity. Eh, pokud jde o to eh, PNR v rámci Evropě, takže tak, jak to řekla komise, tak eh, to není zamýšleno, ale musíme se vrátit do reality. Kdo létá, kdo jezdí vlakem, tak vlastně tam neprochází žádnou kontrolou. A my tedy bychom si měli říci, že vlastně bychom také měli provádět kontroly cestujících eh, vlakem. Eh, takže kdo nastoupí do vlaku a vystoupí v Berlíně, no tak bychom měli mít PNR třeba také pro vlaky. Eh, takže možná bychom se na touto otázkou měli zamyslet a závěrem si říci, jestli to vůbec je smysluplné. A závěrem tedy k té lhůtě pro zachování údajů. Takže existují na to způsoby. Je to v parlamentu vždycky jako bazar Eh, jako eh, si říkáme v parlamentu, tak tři, tý, tři měsíce, další měsíce, takže tak to tady se eh, o tom jakoby handluje. Já si myslím, že je důležité tady si říci, jaká ta lhůta by to měla být, tady to nemáme žádný empirický užitek můžeme říci, že jak dlouho jsou ty údaje užitečné, a takže 3 až 6 měsíců. Tam se uh, hovořili o tom státní zásupci a úřady uh, pro prosazování práva takto stanovili, protože oni s tím mají zkušenosti, jak dlouho tyto údaje jsou potřebné. Eh, takže já si myslím, že bychom se měli uh, obrátit na odborníky z toho trestního uh, práva z praxe. Takže pokud jde o naši politickou skupinu, tak my nebudeme s tímto návrhem souhlasit. Děkuji. Děkuji. Ano, ono samozřejmě nebude vůbec snadné eh, tady vypracovat kompromis. A nyní má slovo pan Albrecht. Děkuji. Zelená uh, frakce tady předložila celou řadu pozměňovacích návrhů a my eh, ten návrh, tak jak byl předložen komisí a tak jak se o něm diskutuje na radě, považujeme za velice sporný a v podstatě nepřijatelný. A jsem do jisté míry překvapen tím, jak Evropská komise tady nastínuje zásady ochrany údajů vlastně eh, jak ústavní eh, věci členských států jsou tady ignorovány. Samozřejmě, že můžeme říct, že v tomto návrhu může být rozšířena působnost, že budeme analyzovat i interevropské lety a že toto vše má být přesunuto do oblasti prevence. Samozřejmě, že to bude možné a upřímně Možná bych byl i rád, kdyby to většina tady i na radě udělala, protože pak bych si byl jist, že Evropský eh, soudní dvůr a národní eh, soudy by tento návrh eh, rozhodně zastavili. Není přece možné, že my, kdo tady politicky rozhodujeme, tedy ministerská rada a všichni ostatní, vlastně to nevnímají eh, s dostatečnou pozorností, s dostatečnou citlivostí pro právní základ a zásady našich ústav. A tady musím naprosto souhlasit s paní Romero López, protože eh, v této věci by bylo potřeba vést mm, zásadní debatu, filozofickou debatu, abychom si uvědomili, jaké to opatření vlastně je, co to sebou přináší. Je to opatření, eh, které vlastně začíná působit daleko, eh, dlouho před nějakým trestným činem. Pět let ve státních databázích o občanech budou zachyceny a uloženy eh, všechny pohyby letecké občanů a já si myslím, že to je skutečný problém. Právě eh, jsme tady eh, začali v Německu provádět, eh, nebo pardon, Spolkový soudní dvůr Německu, největší spolkové zemi, něco takového odmítnul v Německu a v příštích měsících pravděpodobně nedojde k předložení nového zákona v této věci, protože předem ukládat údaje by vyžadovalo takové podmínky, tak pečlivě naformulované a vymezené, že se to do toho zákona v podstatě ani nevejde. Šestiměsíční eh, ukládání v předstihu údajů v databázích, eh, to eh, vlastně je složité v tomto návrhu by tady byla státní databáze, která by byla plánována na pět let a já vám upřímně musím říci, že to se naprosto eh, odchyluje od jakýchkoliv ústavních diskuzí nebo no, právních diskuzí, které jsou mm, akademicky vedeny, takže já bych se v každém případě klonil k tomu, aby s ohledem na obrovské množství pozměňovacích návrhů jsme se zamysleli nad tím, jestli to má smysl, jestli je to potřeba mít takové evropské opatření. Myslím si, že bychom s tou zprávou zkrátka neměli pokračovat dál. Děkuji. A dále má slovo paní Ernst. Ja vielen Dank. Eh, děkuji. Já si myslím, že my jsme se dostali do bodu, kdy bychom se měli zamyslet nad tím, eh, co vlastně jako parlament eh, děláme. Já si myslím, že jako parlament tady vyvstává otázka ohledně toho, co, jaký máme vliv na občany EU, protože pokud je občany EU, tak tady existuje, byla vyjádřena velká nedůvěra, pokud je o to, abychom plošně uskutečňovali taková ta opatření, Eh, v rámci EU, pokud jde o tyto lety a pokud jde o eh, PNR. PNR. Takže eh, tady mm, vlastně existuje Mm, to, eh, ta věc, že vlastně ten občan je automaticky prostě podezřelý a k tomu by se přistupovalo takto plošně a musíme se nad tím opravdu zamyslet, eh, co vlastně tady na tomto místě činíme. Pokud je o užitek, hm, takže eh, to je jako u těch hm, nedávno schválených dohod ohledně PNR z USA, tam není žádný užitek, tam není žádná přidaná hodnota, nikdo nemůže vysvětlit, v čem tkví přidaná hodnota témata eh, takovéhoto opatření a to je v souladu s tou otázkou eh, ohledně eh, té přiměřenosti a to já tady nevidím a toho samotného cíle je opravdu skandální, že oblast působnosti byla tolik rozšířena a že to se týká také závažných trestných činů, protože to je přeci tak komplikovaná otázka. My si musíme říci eh, vlastně, mm, jak, eh, jaký to bude mít dopad, protože v jednotlivých členských státech co je vlastně závažný trestný čin kam až to sahá. Takže co je to za kritérium, které je potřeba zohlednit? Máme tady nebezpečí ohledně profilingu, máme také eh, problémy ohledně s tím uchováním údajů. Proč, prosím, zrovna pět let? Může to někdo vysvětlit? Vy říkáte tři dny, pět dnů ne. A já se ptám, proč pro boha pět let je ta lhouta pro uchování údajů? Takže proč by ta, tato lhuta měla zůstat? A pokud jde o třetí státy, eh, bezpečnost eh, uchování údajů a veškeré tyto otázky, které jsou tady dosti sporně ošetřeny, tak jak je to v návrhu komise a ve zprávě. Takže já musím říci, že tady mám všechno eh, před sebou, takže pokud jde o odpovězovací návrh 38, naše skupina to předložila a tam se tedy píše, že naše skupina odmítá návrh komise, zpráva eh, by tedy měla mm, takto zůstat. Není to schop možnost dosáhnout kompromisu, je to skandální. Eh, takže by to měla komise stáhnout. Thank you very much. Yes, Děkuji. Ano, to jsou zásadní otázky, které zde zaznívají. Paní Sipr, prosím. Sipr. Děkuji. Já bych se chtěla omezit na dva, tři body, protože zde už bylo řečeno mnohé. Eh, samozřejmě my všichni společně se eh, chceme snažit, abychom eh, potírali veškerý druh trestných činů. Ale otázka je, jestli jsou všechny prostředky platné. Já bych chtěla požádat kolegy a kolegyně, aby se zamysleli nad tím, proč jsme vlastně zahájili tuto debatu. My jsme ji zahájili proto, abychom, pokud jde o sběr údajů SWIFT, PNR, tak Eh, a ty, ten předběžný sběr údajů, tak cílem je boj proti terorismu. Dnes hovoříme při oblasti působnosti o boji s terorismem, dnes hovoříme o přeshraničním organizovaném zločinu, o, také hovoříme obecně o trestné činnosti. A to není problém pouze leteckých cestujících, ale také pokud jde o policejní úřady, eh, kteří, eh, ty policejní úřady by rády tyto data využili na všechno možné. Eh, takže tady se jedná o velice širok, širokou oblast působnosti. Také pokud jde o jiné oblasti, tak tady vyvstává otázka, kam se ubírá ten směr. Je to problematické, pokud jde o PNR, takže tam se hovořilo o mezinárodních letech, nyní hovoříme o PNR v EU, možná také se hovoří o e, letech uvnitř EU a PNR, takže tady se hovoří také o leteckých cestujících a o železničních cestujících a také bychom mohli kontrolovat i e, cestující e, v autech, takže to by byl opravdu krásný svět. Já musím říci, že toto stojí hodně peněz, takže my proto chceme vědět, kde je užitek, kde je oblast působnosti a protože když se sníží oblast působnosti, tak se to nevyplatí. Takže my tady hovoříme o terorismu a organizovaném zločinu a ty eh, prostředky, aby se tedy uplatnili, využili, tak se to musí rozšířit. Takže pokud je o eh, technické finanční vybavení, tak eh, některé zřízení, poku, zařízení, pokud je o policii a justici, tak já se ptám, jestli investujeme peníze do správných míst a jestli pokud jde o sběr a posouzení Eh, milionů eh, údajů, tak jestli to opravdu eh, slouží k mm, účinnému potírání trestného, mm, trestných činů. Já si myslím ochrana údajů. Takže pokud by vůbec takováto směrnice byla, tak tady si musíme uvědomit ten základ a to článek 16 ochrana údajů. Já bych chtěla pohovořit o, akční, o akčním plánu ohledně stokholmského programu. Tam se hovoří výslovně, že ochrana Eh, údajů, které jsou v v listině základních práv, tak nesmí být omezena a tyto práva musí být eh, účinná. A pokud jde o ochranu eh, privátní sféry, tak to je významné. A závěrem pozice EU, pokud je o ochranu osobních údajů, v případě veškerých opatření v rámci EU, tak musí být započteno v oblasti trestního stíhání, prevence trestních sníhů, takže toto všechno musí být posíleno. Ne zajištěno, ale posíleno. Takže to je otázka těch lhut pro uschování dát, ale také otázka přiměřenosti a užitku. Děkuji. Pane Gál, děkuji. Jenom bych navázal na dva body, které jsme již slyšeli v diskuzi A e, jedna věc, <clears throat> ta se týká e, typu trestné činnosti, o kterou nám tady jde. Pokud akceptujeme e, to, že zde bude minimální sazba odnětí svobody tři let, no tak to, bude, to se bude týkat tedy i přečinů, nejenom zločinů ve většině, e, podle většinu, e, většiny systému trestních řádů. Takže to nechci. Já <clears throat> já nechci zde pronásledovat e, nějakého cizince, který ukradl kolo někde, třeba v Aténách. To je také tedy trestný čin, respektive přečin s cizím prvkem, to ne. Takže <clears throat> zde máme všechny ty skutkové podstaty, které jsou na e, seznamu, tak ty případně mohou být relevantní. A, takže já myslím, že nemá smysl jít e, až tak tedy na tu nízkou úroveň trestné činnosti. A potom v tom kontextu zdali toto se bude vztahovat i na lety uvnitř EU. Já jsem proti takovéto aplikaci, ale <clears throat> je s tím spojena další otázka. A zde bych chtěl odpověď od komise, respektive rady, protože jak to vypadá, i rada má hodně informací. A to jsou ty nízkonákladové letecké společnosti. Moje informace je, že níz, se to vůbec nebude týkat nízkonákladových leteckých společností, protože ty mají vlastní, nějaký takový vlastní systém PNR, vlastní logiku PNR. Některé z těch nízkonákladových společností také eh, letají tedy mimo EU, hm, tedy provozují ty mezinárodní lety, takže by tam měly být. A <clears throat> jakmile bychom tam začlenili i lety uvnitř EU, tak bychom museli rozhodnout, jak to bude s těmi nízkonákladovými leteckými společnostmi loukosty. Zali tam budou spadat nebo ne. Pokud nebudou spadat ani v jednom případě, ani v případě těch mezikontinentálních, mezikontinentálních letů, no tak potom, to vím tedy, E, přesně tedy, e, co udělám potom jako terorista. Děkuji. A eh, my jsme již přišli o zpravodaje, který to nebude moci uzavřít potom, ale takže proto se obrátím na komisi, aby komise zareagovala na některé ty otázky. Paní Vasiladu. Thank you very much. Um, well, at this moment I, I think, um... Myslím si, že my zatím vezmeme na vědomí průběh diskuze. A já bych se omezila pouze na to poslední otázku, kterou položil zde pan Engel. Nízkonákladové společnosti, ty budou tam spadat. Pokud jde o to, že mají vlastní systém PNR. My máme vlastní definici PNR a to bude tedy i e, zahrnovat jejich systém, takže budou tam spadat. Jinak děkujeme za diskuzi, berme ji na vědomí. Vyslechli jsme si s veškerou péčí. Děkuji, děkuji za poznámky. Paní Oken, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem za zajímavou diskuzi. Nechci hovořit o detailech, jenom zopakuju, zopakuji, že Zítra bude rada jednat o této agendě a agenda bude žádána, aby se vyjádřila konkrétně e, k těm otázkám letu v rámci EU a e, i se vyjádří k otázce doby, po kterou se mají uchovávat údaje. Děkuji. My také budeme pokračovat v diskuzi, určitě i v rámci trialogu, takže to bude významné téma. Tím uzavřeme dopolední zasedání a budeme pokračovat ve tři hodiny s řeckým ministrem. Takže uvidíme se a přeji dobrou chuť.